Good afternoon, ladies. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můžeme pokračovat v práci. Máme tady další bod na pořadu jednání a v rámci tohoto bodu je mi potěšením přivítat eh, mezi námi pana Petra Pellegriniho, místo předsedu vlády Slovenské republiky, který je odpovědný za investice a informační společnost je úřadujícím předsedou rady a společně projednáme priority slovenského předsednictví. Jak jistě víte, na začátku každého předsednictví na radě minister odpovědný za politiku soudržnosti navštíví naše zasedání a vysvětlí nám priority nového předsednictví v těch oblastech, které nás zajímají, kde eh, máme jisté odpovědnosti. Takže je mi teď potěšením pana Pellegriniho mezi námi přivítat. A chtěla bych připomenout, že Slovenská republika se ujímá předsednictví v zvláště komplikovaném období. Kromě hospodářských i sociálních obtíží, i č, e, tedy kromě toho, členské státy musí ještě řešit e, důsledky nedávného referenda, které proběhlo ve, Spojený, ve Spojeném království. A my teď musíme navíc čelit e, narostajícímu populismu. Naše legislativní práce přesto musí pokračovat navzdory těmto eh, výzvám, kterým čelíme. Doufám, že, nebo myslím, že tady eh, hovořím za všechny, když novému předsednictví popřeji hodně úspěchů. A můžete se na nás spolehnout, máte naši plnou podporu. Navrhuji tedy postupovat obvyklým způsobem. Pan minister nejprve bude mít možnost se vyjádřit, řekněme 15 minut dostanete a potom budou mít eh, možnost vyjářit se členové výboru. Začnou koordinátoři. Takže pane pelegrini máte slovo. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Vážení členové Evropského parlamentu, chci vám poděkovat za to, že jste mi poskytli tuto eh, příležitost jako místo předsedovi slovenské vlády odprezentovat vám priority naší země během slovenského předsednictví. A dále náš program, pokud je o politiku soudržnosti. Slovenské předsednictví, jak paní předsedkyně uvedla, přichází ve chvíli, kdy je Evropská unie v bezprecedentní situaci. Výsledek referenda o členství Spojeného království v EU nás, před, nás postavil před eh, novou výzvu. Poprvé v historii jsme v situaci, kdy členský stát, jeden členský stát odchází z EU. My přejímáme předsednictví tedy v této obtížné době, ale musíme tam, kde ostatní vidí výzvy a rizika, vidět příležitost. Evropská unie se musí posílit, zlepšit a kde je to možné, se musí také sjednotit. Je jasné, že potřebujeme eh, podnikat pozitivní kroky, které budou občané a podniky eh, schopni pochopit. Já jsem si vědom klíčové úlohy, kterou tady hrají národní parlamenty a také Evropský parlament. Klíčové úlohy, kterou hrajeme v našich demokracích. Tady mají volení zástupci 28 členských zemí na starosti. Mají eh, legislativní eh, monitorující i rozpočtové odpovědnosti, povinnosti a já se velice těším, že v nadcházejících několika měsících spolu budeme spolupracovat. Už eh, jsem měl tu čest setkat se s několika členy tohoto výboru a bude se snažit zjednodušit efektivní spolupráci nebo zlepšit spolupráci mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem. Teď vám vysvětlím, eh, jaké čtyři prioritní oblasti si slovenské předsednictví stanovilo. Jde o ekonomicky silnou Evropu, moderní jednotný trh, udržitelná migrační a asilová politika a globálně eh, přítomná nebo Evropa zapojená na globální úrovni. Za prvé, hospodářsky silná Evropa. Navzdory určitým eh, signálům o obnově, ekonomické obnově, je potřeba v této oblasti ještě zakročit. My se budeme snažit soustředit na vytvoření eh, prostředí, které bude podporovat investice a další vývoj Unie. Slovenské, slovenské předsednictví je přesvědčeno o tom, že efektivní používání investičních nástrojů, strukturální reformy a také odpovědný přístup k veřejným financím jsou klíčové pro ekonomicky silnou Evropu. Rozpočet na rok 2017 bude dalším důležitým tématem, eh, kterým se budeme společně zabývat. Dokončení vyjednávání v této oblasti je často nejkomplikovanější úlohou předsednictví v druhé polovině e, roku. Dále, jednotný trh. To je jedna z hlavních výhod a úspěchů Evropy. Abychom se zbavili e, překážek nebo zbavení se překážek, bude znamenat e, velkou prioritu pro slovenské předsednictví. Evropa potřebuje fungující jednotný trh, který bude motorem pro konkurenceschopnost a inovace. Předsednictví má takovou vizi, že bychom měli vytvářet projekty jako Energetická unie a digitálně jednotný trh. Dále, migrace. Migrace je historicky um, stále přítomným fenoménem. Teď ovšem migrační toky představují zvláštní tlak na vnějších hranicích EU a asilové systémy jsou také uh, v členských státech zatíženy. Z toho důvodu slovenské předsednictví si stanovilo ambici uh, Evropu posunout eh, směrem k udržitelné migraci a asilové politice. Dále, zatímco se zabýváme výzvami a vývojem v rámci Unie, nesmíme zanedbávat také naše globální odpovědnosti v mezinárodní oblasti. Předsednictví bude podporovat eh, posilování globální úlohy Unie. V oblasti eh, spolupráce ve vývoji se slovenské předsednictví bude zaměřovat na implementaci agenty 2030. Já jsem teď ve výboru odpovědné za regionální rozvoj, takže se zaměřím na věci, které vás zajímají. Politika soudržnosti přispívá nejenom ke snižování hospodářských, sociálních a e, územních nerovnoměrností mezi členskými státy, ale také pomáhá zajistit inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Domníváme se, že pozice politiky soudržnosti jako hlavní e, investiční politika by měla zůstat taková i nadále. Během slovenského předsednictví budeme v radě i nadále pracovat na tom, aby e, nebo se zaměřím zvláště na provádění politiky soudržnosti. Máme v plánu posoudit nové aspekty reformované politiky soudržnosti a také chceme diskutovat o budoucnosti. Přišel čas na to, abychom zhromáždili podklady a abychom zajistili, že budoucí diskuze bude založena na pevném základě. Slovenské předsednictví si stanovilo jako prioritu diskuzi o legislativním návrhu komise v radě, a to společně s Evropským parlamentem. Komise nedávno předložila legislativní návrh, kterým se mění Eh, nařízení o společných ustanoveních upravující přeskum mechanismu topap eh, pro Řecko a Kypr. Rada už začala na tomto pracovat a členské státy vyjádřily obecnou podporu komisnímu návrhu. Domnívám se, že Rada by měla být schopná v budoucnu, v blízké budoucnosti dosáhnout dohody a těšíme se také na spolupráci s vaším výborem Regi, abychom nakonec během předsednictví tuto otázku uzavřeli. Dále, Obecný přístup rady k strukturálním eh, reformám. Eh, podařilo se nám dosáhnout tedy dohody toho obecného přístupu v Dubnu. Slovenské předsednictví se těší na trialog eh, s parlamentem v nadcházejících měsících. Další prioritou je zjednodušení politiky soudržnosti. Evropská komise vytvořila skupinu na vysoké úrovni zabývající se zjednodušením, která už vydala řadu doporučení souvisejících se současným programovacím obdobím. Po letních dovolených očekáváme legislativní návrh o e, krocích zaměřených na zjednodušení ze strany komise. Budeme se snažit na radě efektivně pracovat tak, abychom toto zavedli co nejdříve do praxe a tak, aby e, řídící správní orgány a také příjemci evropských fondů opravdu zaznamenali pozitivní efekt e, v blízké budoucnosti. Ovšem, tyto změny by neměly nějak podkopat stabilitu provádění ani by neměly vést ke spoždění při e, implementaci. Zároveň musíme spustit eh, diskuzi zaměřenou na budoucnost, o tom, jak, jak zjednodušit rozsáhlý systém kontrol a také jak se lépe zaměřit na výsledky. Musíme eh, snížit administrativní zátěž a také posílit důvěru mezi zúčastněnými stranami. Nabídneme celou řadu příležitostí eh, pro různé diskuze. V září se bude konat eh, konference o soudržnosti v Bratislavě, bude to 15. a 16. září, přičemž eh, účastnice bude paní komisařka Kretu a doufám, že také paní předsedkyně Mihalová. Během tří panelů projednáme celou řadu různých aspektů politiky soudržnosti. V rámci prvního panelu bychom chtěli vést výměnu názorů o provádění nových aspektů politiky soudržnosti v roce 2014 až 2020. Druhý panel se zaměří na vazby mezi politikou soudržnosti a e, evropským hospodářským řízením a ve třetím panelu se budeme věnovat zjednodušením, e, které jdou nad rámec současných návrhů a také se zaměříme na to, jak daleko budeme moci zajít v budoucnu. Zjednodušení bylo důležitým tématem během e, zasedání v Bratislavě. Byl to Evropský summit regionu a, city, a měst a účastnili se toho také někteří členové Evropského parlamentu. S výborem regionu budeme pracovat i nadále a budeme také organizovat i různé workshopy o tom, jak zjednodušit používání finančních nástrojů. Kromě toho navážeme na agendu měst. Poté, co bude v Amsterdamu eh, toto politicky schváleno, se zaměříme na praktickou implementaci agendy pro města. Slovensko eh, společně se Vídní koordinuje partnerství o bydlení. Chceme na toto téma zorganizovat tři zasedání. Prioritou je provést čtyři existující eh, partnerství do praxe, ale zároveň budeme podporovat iniciativy zaměřené na nové partnerství. Slovensko také převzalo eh, předsednictví v rámci eh, podunajské strategie. A chceme v této věci společně zorganizovat páté kolo, páté fórum Evropské strategie pro Podunají společně s komisí. Bude to 3. a 4. listopadu v Bratislavě. Budeme se kromě toho věnovat také například uh, otázce vody, uh, znalostní společnosti, řízení a makroekonomickým strategiím a vazbám na fond ESI. Na formálním zasedání Rady pro obecné záležitosti 16. Eh, listopadu, který se bude věnovat politice soudržnosti, tedy ministři na radě se zaměří na současné legislativní aspekty, na zjednodušení a také na hodnocení nových aspektů reformované politiky soudržnosti. Chceme velmi pozorně naslouchat Evropskému parlamentu. Z toho důvodu na podzim tohoto roku plánujeme zorganizovat dva workshopy tady v parlamentu společně s vámi, europoslanci. Jeden workshop bude zaměřen na inteligentní města a energetickou efektivnost a druhý se bude věnovat územní a přeshraniční spolupráci. Doufáme, že to bude skvělá příležitost pro výměnu názoru s vámi. Opravdu se velmi těším na naši uh, budoucí spolupráci a domnívám se, že pro nás to bude znamenat úspěšných 6 měsíců, což bude ku prospěchu celé EU. Mohu vám slíbit, že udělám vše v mých cílách, abych dosáhl našich společných cílů. Děkuji. Thank you, minister. Thank you for this presentation. Děkuji. Pane místo předsedo, za tuto prezentaci. Nyní budou hovořit koordinátoři. Pan eh, Van Nisteroj bude eh, hovořit jako první za FP. E Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vážený pane místo předsedo vlády, jsem potěšen vaším pozitivním přístupem. Převzali jste předsednictví od Nizozemska a Nizozemsko řeklo, že chce dokončit Amsterdamský pakt. To byl tedy úkol, který jsme si převzali dokončit a já jsem velmi zvědav, jakých výsledků se podaří dosáhnout vám. Čeho dosáhneme v debatě o kohezi, kterou chcete dokončit? Je jasné, že se budeme muset zabývat i s tými reformami. Vy chcete opět zahájit dialog. Možná by bylo hodné to celé urychlit a dokončit. A čeho tedy vlastně hodláte zcela konkrétně dosáhnout? Začínám tím, protože se ještě stále zabývám událostmi, ke kterým dochází ve Spojeném království. Ve Velké Británii byly regiony, který, které získaly mnoho prostředků ze strukturálních fondů, ale zdá se, že to vůbec občany neoslovilo. Jiné regiony, jako například Skotsko, se vyjádřily velmi pozitivně vůči Evropské unii. Je tedy, z toho vyplývá, že je třeba skutečně oslovovat občany. Pokud se nám to nedo, nepodaří, a vy jste hovořil o Bruselu a o té mídlové bublině Bruselu, že je třeba to nějakým způsobem překonat – tak, abychom dokázali zrealizovat skutečnou územní soudržnost. A proto se vás ptám, jakých konkrétních výsledků chcete dosáhnout v Radě pro všeobecné záležitosti. Tato rada by měla poskytnout základní kameny pro novou politiku soudržnosti. Nizozemci v této věci nic neučinili, uspořádali pouze konferenci na úrovni ředitelů a zabývali se otázkou finanční, kde šlo o evropskou přidanou hodnotu, ale vůbec se nebavili o, nezabývali otázkou budoucnosti koheze. Takže se ptám vás, nevím, jak rychle chcete v této věci postupovat, Existuje dokument, ve kterém eh, již vyš, země Vyšegrádské čtyřky vyjádřili svůj názor na tuto věc. A pokud to správně chápu, tak vlastně v této otázce jsou velmi blízké názoru našeho parlamentu, tedy v otázce toho, co očekáváme od příštího programovacího období. Můžete se k tomu konkrétně vyjádřit? Samozřejmě, že se těšíme na další debaty, budeme se jich účastnit. Je dobré, že budete mít ten workshop Ovšem, my bychom skutečně rádi věděli zcela všeobecně, jako poslanci, zda bychom mohli být pozváni na vaše zasedání v září. Takže prosím, pozvěte nás, všeobecně všechny poslance. To jsou takové asi hlavní věci z mé strany. Co se týče úvah o tom, jak by měla vypadat budoucnost politiky soudržnosti, tak zde si myslím zcela osobně, že bychom se měli soustředit na přístup, který se nebude opírat pouze o rizikové nástroje. Pomocí fondu EFSI jsme zašli již velice daleko. Ovšem my potřebujeme širokou paletu nástrojů. Není Chápu, že nemusí být vše dotováno, tedy vše vypláceno propláceno ve 100% výši. EFSI je pěkná věc. Jsou to hezké projekty, ale ty eh, vlastně se musí splácet. Eh, v případě uprchlické krize to prostě nejde. Tady potřebujeme přímé dotace. Mohl byste nám říct, jak tedy hodláte vytvořit určitou rovnováhu mezi tím ambiciozním EFSI, kteří si vybírá takové ty třečničky, na dortu, ale neprovozuje žádnou integrovanou politiku a mezi dalšími typy nástrojů. My zde v parlamentu si přejeme posílit občany, regiony a obce a skutečně pokročit ve všech oblastech a ne pouze v nějakých specifických. Jak to vidíte vy? Děkuji jménem EPP za vaši návštěvu. Děkuji paní Krel, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji také panu Pellegrinimu za jeho úvodní slova. Musím říci, že pokud by nebylo referendum ve Velké Británii, tak to, co jste zde představil, by bylo skvělým programem pro předsednictví. Vy samozřejmě nemůžete za to, že se referendum konalo sedm dní před začátkem vašeho předsednictví s tím výsledkem, který je znám. Ale přesto, a k tomu slouží také takovéto debaty zde, Přesto si myslím, že ani v parlamentu, ani na komisi, ani na radě nemůžeme postupovat tak jako dříve, tvářit se, jako že se nic nestalo. A to nezávisle na vyjednávání, která prostě jednoho dne budou muset být zahájena, nezávisle na tom, byste vy jako předsednictví měli mít za cíl snažit se o to znovu získat zpět alespoň část té ztracené důvěry a to je problém, který existuje nejenom ve Spojeném království, ale i v dalších členských zemích EU. Skutečně bych si přála, aby paralelně s debatou o budoucnosti politiky soudržnosti probíhala také debata o tom, jak například se vůbec eh, jak si hovoří o politice soudržnosti v členských státech, jak se to vysvětluje občanům. Někdy tady dochází k zvláštním fenoménům. Místo předseda komise nás vyzval, abychom Junckerův plán jak si, abychom prováděli takovou kampaň pro Junckerův plán v našich zemích a regionech, aby le, vešel lépe ve známost, ale to přeci není naše práce. My to sice děláme jako poslanci samozřejmě, ale nemůžeme přece my jako poslanci sami ve všech regionech Evropské unie dělat reklamu toho a propagovat to, že, existuje, že existují strukturální fondy, pomocí kterých bylo dosaženo mnohého. To přeci musí konečně začít dělat i členské země samotné. Sami to propagovat, sami tomu dělat reklamu. A já bych si přála, aby slovenské předsednictví tak nějak ještě dodatečně si to dalo do programu. Protože pokud by se nám podařilo vytvořit jinou komunikační kulturu v členských zemích, tak by to byl skutečně obrovský krok směrem dopředu. Já zcela s vámi souhlasím v tom odhadu, že potřebujeme moderní vnitřní trh, tak abychom byli konkurenceschopní. Ale k čemu nám bude vnitřní trh, když se ho již nebude chtít nikdo účastnit? Já jsem si myslela, že to není možné že se jednoho dne stane skutečností, že jeden členský stát bude chtít vystoupit z Evropské unie. Ale stalo se to. A proto musíme my nyní udělat vše pro to, aby eh, jak si po Velké Británii neodcházely další členské státy. Jo? A tady tedy se musíme zamyslet nad tím, jak tomu zabránit. Tím, že budeme dobře odvádět naši práci, ale právě také tím, že si znovu získáme alespoň část té ztracené důvěry. Já bych chtěla ráda vědět, jak to hodláte učinit. Děkuji nyní za EKR, paní Tomašič. Děkuji mnohokrát. Mám eh, stručnou otázku. Priority slovenského předsednictví jsou silná Evropa, migrační politika, která by byla trvale udržitelná, Evropa, která by byla silně angažovaná na mezinárodní scéně, Soudržnost, to je jakési pojivo, které nám umožňuje zůstat eh, sjednocení. Byla bych ráda, kdybyste více řekl k modernímu jednotnému trhu. Děkuji, Alde. Vážená paní předsedkyně, vážený pane místo předsedo vlády, vítejte mezi námi. Já jsem tak eh, nizozemský poslanec a mám důvěru uh, Eh, v to, že uděláte vše, co bude možné, abyste dobře navázal na nizozemské předsednictví. Vy sám jste řekl, že nizozemské předsednictví se snažilo podpořit strategii měst a doufám, že vaše vláda bude spolupracovat také s nizozemskými orgány, které se zabývaly touto otázkou. Myslím, že to by byl dobrý příklad. A chci vám poblahopřát, protože eh, vy spolupracujete v rámci trio předsednictví a to je opravdu pěkné gesto a jsme rádi, že s vámi můžeme spolupracovat. Spolehám se na vás z hlediska této městské strategie, která by měla dále existovat. Mohl byste nám říci, jaký máte pracovní program? Budete se zabývat bydlením, bude také e, akce ve Vídně, pak bude malcké předsednictví. Jakým způsobem zajistíte, aby e, obě ty dvě další země, které budou zajišťovat předsednictví, spolupracovaly. Pak je tady jedno téma, které s tím souvisí, a to je přistěhovalectví. Jak víte, politika soudržnosti je také synonymem solidarity. Jedná se o to, abychom naše prostředky dávali tam, kde jsou zapotřebí. A rada byla nerozhodná z hlediska alokace přistěhovalců. Ehm, máme tady politiku soudržnosti, která má nástroje na začlenování přistěhovalců v různých evropských zemích. Chtěl bych se zeptat, zda budete schopni dodržet sliby, které byly e, přijaty na úrovni rady z hlediska alokování přistěhovalců a budete používat správný mix politik, eh, aby byl co nejlepší výsledek z hlediska zaintegrování přistěhovalců také na Slovensku. Mohli byste se stát příkladem pro zbytek Evropy v této oblasti. Děkuji předem na vaše, za vaše odpovědi. Děkuji paní Van, zelení. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste k dispozici, Regi. Děkuji také za vaši nabídku ohledně úzké spolupráce v příštím roce. Já bych chtěla pozitivně poznamenat, že máte velmi specifický program, který se předložil také z hlediska soudržnosti. Eh, jenom na stránce 13 jsem našla takový malý odstavec, který hovoří obecně o politice soudržnosti ale moji předřezníci už hovořili o aktuálním rozvoji. Eh, tady eh, politika zadržnosti musí zaujmout mnohem výraznější místo v těch eh, příštích letech. Takže bylo by dobré, jakým způsobem byste osobně mohl dát vysokou prioritu této záležitosti. Pak mám specifickou otázku, předřečník už o tom hovořil. Uh, Chtěla bych navázat a neopakovat eh, otázku kolem přistěhovalců, protože bych tu otázku položila stejně. Takže priorita je také uprchlická otázka. Chtěla bych vědět, jak z hlediska tohoto výboru a parlamentu eh, budete vnímat fondy, které by se měly vlastně otevřít. Eh, je to regionální a sociální fond ve prospěch řešení uprchlické situace. My víme, že členské státy to nepřijímají příliš pozitivně. Jakým způsobem byste mohl dát určitý podnět na úrovni rady, abyste tedy přesvědčil tyto eh, členské státy? Předřečnice to již eh, říkala. My jako členové Evropského parlamentu nemůžeme zajistit celou tu komunikační práci eh, ohledně evropských občanů. To je záležitost členských států a myslím si, že že tady je nutné udělat mnohem více z hlediska přistěhovalců. Ne z hlediska alokace přistěhovalců, jak to řekl můj předřečník, ale také z hlediska nárokování těch prostředků, které jsou tady k dispozici. Eh, je nutné, aby členské státy eh, se neodkláněly od této možnosti využití těchto prostředků, takže jaký podnět k tomuto dáte? A druhá otázka. Já jsem pozitivně zaznamenala, že městská agenda je důležitým tématem vašeho předsednictví. To je také důležité téma pro náš výbor. My máme také zprávu z vlastní iniciativy, kterou jsme přijali právě proto, aby se silněji uznával význam měst. Já pocházím z Vídně, takže se silně zabývám tématem bydlení. A tady je mnoho priorit z hlediska této agendy vedle bydlení, jak jste o tom hovořili, je to také téma čistoty vzduchu, chudoba a také téma migrace. My víme, že tady máme stejné problémy jako eh, v případě eh, členských států, kde jsou innovative action. Eh, víte, že tyto věci jsou velmi špatně přijímány na lokální úrovni. Takže moje otázka, bude to vnímáno jako priorita v rámci vašeho předsednictví? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já mám tři další jména na seznamu. Tři řečníci, čtyři, promiňte. Takže dám jim, dám nyní slovo mm, panu místopředsedovi, aby odpověděl na otázky a pak bude další kolečko otázek. Děkuji. Pokud dovolíte, budu teď hovořit eh, mojí mateřštinu a budu eh, pokračovat slovensky. Doufám, že Kolegové to přeloží. Děkuji velmi pěkně. Děkuji mnohokrát. Vážená, vážené poslankyně a vážení poslanci, za vaše otázky. Na některé lze odpovědět společně a jiným se budu věnovat samostatně, ale myslím si, že se shodneme i na komentáři a na otázce pana poslance Nisteroje a také paní poslankyně Krél v tom smyslu, že je velkým problémem pozitivně prezentovat výsledky naší práce. A to nejenom ve vztahu k referendu o Evropské unii ve Velké Británii, ale již dlouhou dobu jsme pocitovali, jako kdyby naši lidé a občané EU si málo uvědomovali výhody, které plynou jim z toho, že jejich vlastní země je členem Evropské unie, je součástí toho projektu. O to více se musíme na pozitivní prezentování nyní soustředit, když zde máme výsledek referenda, který vede k tomu, že jedna země se rozhodla Unii opustit. To by pro nás mělo být motivem se chovat opačně a pracovat na ještě větší jednotě. Nechceme, aby se spustila vlna, která by způsobila podobná referenda či podobná plutí i v jiných členských zemích. A proto, když hovoříme o politice soudržnosti, musíme si říci, že již samotný výraz politika soudržnosti či kohezní politika je výrazem, kterému na Slovensku nikdo nerozumí. A, myslím si, že takovému tu výrazu nerozumí běžný občan v žádné zemi Evropské unie. Proto je naší povinností hovořit s občany jazykem, kterému budou rozumět. Musíme velice jasně v každé členské zemi ukazovat, co bylo výsledkem této politiky. Musíme hovořit o konkrétních projektech, o zlepšeném životním prostředí, o kvalitnější infrastruktuře, o zlepšeném bydlení a tak dále. A skutečně to prezentovat jako výsledek solidarity vyspělejších členských zemí s méně rozvinutými členskými zeměmi. A musíme hovořit o tom, že pokud by země nebyla součástí EU, tak by nikdy k takovémuto zlepšení a rozvoji by v té dané zemi nedošlo. A to se netýká pouze zemí, kteří mají prospěch kohezní politiky, ale týká se to také velmi rozvinutých zemí, neboť jsme si zvykli, že evropský projekt a jeho výdobytky jsou něčím automatickým. Zatímco my si ještě pamatujeme hranice mezi jednotlivými zeměmi dnes, nastupuje a voleb se účastní generace, která považuje volný pohyb po osob v rámci EU za něco naprosto normálního a ani netuší, že funguje nějaký šengenský prostor, který tento benefit umožňuje. A pokud o tom nebudeme hovořit, tak nikdy nebudeme moci prezentovat nebo připomínat ty výdobytky, ty benefity, které občané mají z členství v EU. Musíme zlepšit reputaci politiky soudržnosti. Myslím si, že paní předsedkyně na setkání, které jsem s ním měl, eh, zmínila, že politika soudržnosti dosahuje extrémně dobrých výsledků, ale má extrémně špatnou pověst. Velmi často se o ní hovoří velice negativně. I to musíme změnit. A je to na politicích všech členských zemí, ale také na vás, poslancích Evropského parlamentu, abychom o této politice hovořili pozitivním způsobem. Jsem velmi rád, že během mých setkání s poslanci Evropského parlamentu a zejména s poslanci vašeho výboru jsem cítil velice pozitivní, konstruktivní přístup k této otázce, které nemůžeme vždy měřit pouze prostřednictvím čísel, peněz a rozpočtu, ale vy také skutečně hovoříte o výhodách a o budoucnosti. Pokud se tady pan poslanec Misteroj ptal, co konkrétně hodláme učinit, tak nejdříve mu chci samozřejmě poblahopřát k amsterdamskému paktu, který samozřejmě on považuje za hotový, ale to je pouze pakt a dokument. A musíme na tom dokumentu a na tom paktu dále pracovat a ty věci, které jsou tam zapsány, je třeba zrealizovat. Tedy ani Amsterdamský pakt a urbální agenda, eh, nemůžeme tyto věci požadovat za uzavřenou záležitost a v rámci záměru tohoto dokumentu bychom pak měli rozpracovávat jednotlivé konkrétní politiky, takže i na tom je třeba nadále pracovat. Eh, v politice soudržnosti chceme mít zcela konkrétní výsledky, nechceme mít během předsednictví pouze konference, diskuse bez reálného výsledku. Pokud konstatujeme, že máme velice nízkou výkonnost jednotlivých operačních programů v jednotlivých zemích, tak je důležité rychle identifikovat, eh, čím to je. A velmi rychle na to zareagovat tím, že přijmeme nějaká opatření. Tedy, pokud hovoříme o zjednodušení, nevnímáme zjednodušení pouze jako projekt na zjednodušení programovacího období po roce 2020, ale musíme přijmout opatření, ze, které, ze kterých můžeme mít užitek ještě v tomto programovacím období a tak musíme pomoct nastartovat eh, výkonnost, která třeba není dobrá v jednotlivých zemích. Ale i tato zhoršená výkonnost, a to je třeba konstatovat, není způsobená neschopností implementovat, ale je třeba vzít v potaz také střed dvou programovacích období. To, že tedy nám tady dobíhá to staré a nabíhá nové a většinou je to se stejnou masou úředníků a kolegů, kteří se tím zabývají. A proto je logické, že ty první dva a půl roky nevypadají až tak optimisticky, ale plně věřím, že závěr roku 2016 a počátek roku 2017 skutečně podpoří výkonnost. Bude tam více jak si, skutečně více dynamiky. A dále Opakuji, nechceme obecné rozsáhné dokumenty, které celý proces ještě zkomplikují, někdy k tomu bohužel takto dochází. Chceme jednoduchá konkrétní opatření, které nenaruší současný systém, nebudou znamenat přeprogramování a přinesou rychlé výsledky. Když hovoříme o další věci, a je třeba si to říci velmi otevřeně, je důležité, abychom i do této politiky navrátili důvěru. Nebo či se mi zdá, že ne vždy pracujeme jako partneři, ale spíše jeden druhého podezříváme. Mám tím na mysli komisi členské státy a samotné příjemce. Nemůžeme popří, na příjemce například města a obce hledět jako na potenciální podvodníky, defraudanty nebo na někoho, kdo chce automaticky zneužít strukturální fondy a nevyužívat je efektivně. Musíme na ně hledět jako na partnery, musíme jim věřit, že tak jako odpovědně pracují s veřejnými zdroji svých vlastních daňových poplatníků, že takto efektivně a transparentně zachází i se zdroji od daňových poplatníků celé EU. Proto musíme změnit i tento přístup, protože často právě kvůli tomu pohledu, kvůli té perspektivě, že se hledí na přijímatele, na potenciálního defraudanta, nebo na někoho, kdo chce zneužít ty peníze, jsme vypracovali takové množství dokumentů, že jsem se sám zhrozil, když jsem na setkání samitu regionů v Bratislavu je minulý týden eh, je celé vyjmenovával. To jsou desítky předpisů a opatření, které vše komplikují. Takže zjednodušení, to je jedna z priorit a dále. Na radě vše, všeobecné záležitosti je třeba mít také prioritní názor na budoucnost politiky soudržnosti. Jaký je můj osobní postoj? Ptali jste se na to, já preferuji abychom hovořili o tom, jak vylepšit tuto politiku po roce 2020. Nemyslím si, že potřebuje nějaké dramatické změny nebo takové změny, které by znamenaly nějaké významné posuny, ale spíše si myslím, že je třeba hledat možnosti, jak co nejjednodušeji, co nejtransparentněji pokračovat a zároveň hovořit také o kombinaci s novými finančními nástroji. Nezdílím nástroj, že finanční nástroje mohou nahradit grantová schémata. V tomto s vámi, pane poslanče, naprosto souhlasím. Můžeme hovořit pouze o doplňkovosti, neboť ne každá veřejná investice je něco, co je možné financovat z finančních nástrojů, neboť jsme vázáni my jako země, jako obce, města, jsme vázáni fiskálními pravidly, které nám vážou ruce v oblasti dluhu, deficitu a tak dále. Tedy do budoucna to můžeme spíše vidět jako kombinaci. A nyní paní poslankyně Tomašič, ta se ptala na digitální vnitřní trh. Zítra budu mít tu čest na dalším výboru představit celý náš program, ale možná velmi v kostce bych zmínil, že digitální vnitřní trh považujeme jednu z nejhlavnějších eh, priorit, neboť po volném pohybu zboží, osob, služeb. Toto vidíme jako další typ svobody, tedy volný pohyb dat. Je třeba si přiznat, že v této oblasti jsme stále nebyli schopni nalézt způsob jednotné regulace. Máme 28 roztříštěných trhů, 28 regulačních prostředí a pokud chce EU dále pokračovat souboj, abych to tak nazval, s lídry v této oblasti. A tady samozřejmě v čele stojí i nadále USA a azijské země, tak budeme muset na tomto poli udělat obrovský kus práce. A nebude to pouze ku prospěchu našich občanů, ale ku prospěchu EU jako celku a zvýší to její konkurenceschopnost. V případě zájmu vám rád později poskytnu více konkrétních informací i k této oblasti. Pokud mi pan poslanec Jetenburg odpustí, pan poslanec z Nizozemska, já dnes tady nereprezentuji Slovenskou republiku a nepřišel jsem ani hájit postoj Slovenska k migrační krizi. Dnes tady zastupuji postoj Rady k politice soudržnosti, ovšem velice rád mu později osobně vysvětlím postoj Slovenska po skončení našeho zasedání. Slovenská republika může si o tom myslet každý samozřejmě, co chce, ale v, oblasti migrace dělá na dobrovolném základě mnoho, také ve spolupráci s Rakouskem, takže vám rád později po schůzi sdělím podrobnosti. A abych nezapomněl na někoho, paní poslankyně Vana, ta hovořila o možnosti využít eurofondy také při řešení migračních problémů. Jistě, je tady na stole možnost, je možné o tom diskutovat, o flexibilitě právě takové, která umožní členským státům v případě potřeby a zájmu použít v rámci jednotlivých operačních programů prostředky právě na to, na co potřebují. Já nevnímám flexibilitu jako možnost škrtat zemím jejich obálky a na úrovni EU přesouvat peníze. Já flexibilitu vnímám právě v tom smyslu, že jednotlivé členské státy budou mít možnost efektivněji zacházet se zdroji, které mají k dispozici na konkrétní priority. Ovšem, na druhé straně vnímám i potřebu na úrovni Unie disponovat jistou sumou, která je schopná zajistit Unii a reagovat na nepředvídané události, což ovšem ne vždy je v rámci víceletého finančního rámce možné, ale ze toho dosáhnout různou kombinací způsobů. tedy si velice vážím postoje paní komisařky, paní místopředsedkyně, která říká, že není možné hledat dodatečné zdroje pouze politice soudržnosti, ale že se musí hledat v celém rozpočtu EU, například tím, že se přehodnotí staré programy, které byly spuštěny před desítkami let, které tehdy byly prioritou Unie, dnes již nyní prioritou být nemusí. Skutečně nemůžeme dopustit, aby se na politiku soudržnosti nahlíželo jako na zdroj peněz a aby, když potřebuje Unie v rámci rozpočtu nás nějaké zdroje, že prostě pouze si je odebere z obálky pro kohezi, to by nebylo fér a asi bychom v to, na tom ne, nedosáhli patřiční protopačný koncenzus. Ale pravda je, že je třeba využít i stávající programy, neboť je skutečností, že ne vždy je dobře dokážeme využít, například pro integraci migrantů do společnosti. Nejsme schopni více dost využívat nástroje na trhu práce, na rekvalifikaci, na zlepšení jejich vzdělávání. Na to bychom, myslím, mohli efektivně využívat a některé země to již využívají, sociální fond a i další nástroje v této oblasti. A tady je skutečně ještě velký prostor pro diskusy a budeme muset o tom více hovořit. A my jsme skutečně ochotní vytvořit přes prostor pro velice korektní a zodpovědnou diskusi. Děkuji, děkuji vám, pane Pelegrini. A teď budeme pokračovat eh, druhým kolečkem otázek a odpovědí. Jako první bude mít slovo pan eh, Mikulašič. Mikulašik, pardon. You, you said very correct. Mikulašik, eh, říkáte to správně. Mm, předtím to bylo i Miloševič, ale to, to není naštěstí moje jméno. Takže já vám děkuji. Eh, děkuji za veškeré vyvinuté úsilí. Předseda vlády. Drahý pane místo předsedo vlády, vítám vás ve výboru. Regi v Evropském parlamentě. Já taky použiji sladký slovenský jazyk, protože vy mi budete dobře rozumět. Chtěl jsem pozitivně navázat a konstruktivně. A berte moje poznámky eh, takto. Takto jsou myšlené, míněné. Kolega Fanny Nistelrooy a hlavně přítelkyně Konstanc Krell řekla velmi pěkné stanovisko ohledně budování důvěry. Budování důvěry, a vy sám jste to vzpomínal, někteří mladí lidé v Evropě ani nevědí, že existovaly hranice a tak dále. Víte, Slovensko je smutně proslulé tím, že v ostatních dvou eh, volbách, dvakrát během voleb do Evropského parlamentu, Slovensko mělo úplně nejnižší volební účast z těch 28 členských zemí. Je to nepříjemné, je to až neuvěřitelné, ale pod 20% to je něco, co by nemělo být. A proč tomu je tak? Mladí lidé, to jsou voliči, to je budoucnost, to je něco, na čem bychom měli stavět. Jednoduše, oni nerozumějí Evropské unii, nebo mají povrchní informace a kopnou si do Bruselu a do Evropské unie. Já musím konstatovat, a vy to určitě víte, jak vystoupil slovenský premiér Fico minulý týden ve Štrasburku na plenárním zasedání. Víte, udělám takovou paralelu trošku. David Cameron šest roků, když byl premiérem, tak si kritizoval Brusel a Brusel je zlý. A ta unie, to je pro nás Brity nepříjemné a tak dále. A když pak otočil a tři měsíce před Brexitem nebo tři měsíce před referendem začal být najednou advokátem Remain, tak mu nikdo neuvěřil. Protože jednoduše šest let předtím říkal něco jiného. Vy jste velmi schopný člověk na svém místě a já bych vás chtěl poprosit, a také slovenského premiéra. Já to znám, protože jsem ze Slovenska. Vy často říkáte, my jsme postavili dálnice až po Košice a my, Slováci, my jsme vám vybudovali to a to. A nikdy neříkáte, že je to za evropské peníze. Systematicky se na to zapomíná. Říká se, hurá, my jsme toto udělali. Ale co kdyby systematicky se říkalo díky Evropské unii, díky Fondu soudržnosti a pak by to i ti mladé lidé, eh, mladí lidé vnímali jinak. Pan premiér mi dal i zapravdu, protože to byla moje poznámka minulý týden na plenárním zasedání. Já už začal odpovídat jiným tónem a já to oceňuji. 86 investic na Slovensku, včetně těch dálnic a modernizace železnic, jsou díky financím z Evropské unie. Já cestuji po Slovensku, navštívil jsem chudý region své kysuce. Eh, Kisuce já jsem tam viděl šest panelů, šest různých projektů, které byly vybudovány za peníze Evropské unie. A účast při evropských volbách ve Šťavnici byla mizerná. Lidé přijímají tuto pomoc, je tady politika soudržnosti, ale netransformuje se to. A chtěl bych vás vyzvat, vás osobně a také slovenského premiéra, slovenské předsednictví, abychom o tom hovořili pozitivně, abychom našli tu řeč, aby ten message šel až k tomu občanovi, k tomu voliči a tak dále. Takže chci vás poprosit a zeptat se, co pro to uděláte, aby se to tak dělo. A druhá otázka. Nechápu, proč úplně zapadl, no, já nevím, jestli je to nesympatický postoj paní komisařky Krecu, nebo zda je to váhání některých členských států, kterých by se to mohlo týkat, proč zapadla otázka karpatské strategie. Jako kdyby to zůstalo někde úplně dole. To je škoda. Podívejte, máme Pobalt máme Podunajskou, Jaderskou, Samozřejmě můžete říci, že všechny regiony mohou čerpat z podunajské strategie, ale podívejte, východ Evropské unie, to jsou nejslabší okresy, které mají 40 eh, vlastně průměru HDP EU. To je východní Polsko, východní Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. A tato karpatská strategie která vlastně zahrnuje všechny tyto země. Jedná se o pohoří, které dalo jméno této strategii, tak s výjimkou Polska nikdo neprojevuje hlubší zájem o to, aby se řešila chudoba východu celé Evropské unie. A myslím si, že občané na to mají právo, aby se jim pomohlo. Ehm, nejsou nutné nové fondy, dá se přerozdělit to, co existuje, leverage efekt využít a všechno toto, co je možné. Myslím si, že tito lidé si zasluhují tuto politickou pozornost. Děkuji. Děkuji. Paní Malková, máte slovo. Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, Chci vás také přivítat na půdě Evropského parlamentu. Známe se více než 17 let. Spolu jsme seděli v Národním parlamentu, bok po boku. A vzhledem k tomu, že znám tvoje nasazení, tvoji pracovitost, tvoji houževnatost a pracovitost, tak jsem přesvědčena, že ten program, který si nám dnes představil, takže v prosinci budeme konstatovat, že se nám skutečně podařilo tento program naplnit a že pokročíme také v rámci politiky soudržnosti i tedy v souladu s ostatními politikami. Já se zabývám následující věcí. Pocházím z regionu, který bez čerpání strukturálních fondů by se nemohl rozvíjet. Pocházím z východu Slovenska. A politika soudržnosti musí pronikat do všech obcí. A často jsou to vesnice, které mají 100, 200 obyvatel, kde starosta pracuje na třetinový úvazek. A v současnosti žádat o čerpání eh, strukturálních fondů představuje velký problém a možná práci několika měsíců a starosta ani neví, zda opravdu tyto prostředky dostane a zda tato práce několika měsíců nebude zbytečná. A když to nakonec dostane, tak ostatnímu závidí, eh, tedy eh, pro, a ti ostatní jsou rádi, že nedostali tyto fondy, protože se jim eh, jaksi eliminuje ta další administrativní práce. Je nutné zjednodušit tuto politiku soudržnosti. Stále ještě nejsme na té úrovni, která by umožnila těm žadatelům dostat se k těm prostředkům a motivovat tyto žadatele, protože eh, stává se, že někteří odmítají tuto pomoc, nechtějí tuto pomoc pro ty malé vesnice, protože nechtějí postupovat toto mučení eh, během několika měsíců. Někdy pomáhají malé akční skupiny a i tady by bylo nutné, mm, jak si je upřednostnit nebo nějakým způsobem více využívat tyto různé akční skupiny pro čerpání těchto fondů právě ve prospěch zviditelnění těchto fondů v těch nejvzdálenějších regionech. Ozývají se také euroskeptici. My máme také eh, v Evropském parlamentě jednoho takového euroskeptika za Slovensko, který by nejraději absolutně nedal nic těmto vzdáleným regionům, protože se domnívá, že trh by měl všechno vyřešit. Ale my nesmíme dopustit takovéto postoje. Musíme přesvědčit lidi, že pokud chceme zachovat život v těch horských oblastech a vzdálených regionech, tak jim musíme pomáhat a musíme zjednodušit agendu politiky soudržnosti, takže apeluji na naše předsednictví, bylo by dobré učinit pokrok v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji a poslední otázku, pan Polčák, prosím, máte slovo. Udělení, děkuji za udělení slova. Já eh, chci ocenit eh, vaše vystoupení, pane místopředsedo, protože eh, jsem si ten program četl, popravdě řečeno, že jsem jej celý nepřečetl, ale eh, v oblasti kohezní politiky mi přišel taky poněkud stručnější. Respektive jsem tam eh, nenašel ty skutečné body, které budete chtít eh, v rámci své agendy přinést jako výsledek vašeho půlročního hm, předsednictví. Ale musím ocenit vaše vystoupení, protože to již přineslo více i objasnilo vlastně smysl toho, co chcete právě nastolovat jako témata v kohezní politice. Já bych si vás dovolil zaměřit na dvě oblasti. A tak trochu navážu na paní kolegyni Smolkovou, protože mi to vzala z úst eh, místní akční skupiny, respektive komunitní plánování. To je jedna z oblastí, která je trochu opomíjena. Komise, pokud vím, plánuje provést rešerši tohoto nástroje pro, v rámci používání tedy v eh, kohezní politice. Já si myslím, že zrovna vaše země i snad má země by mohly sloužit eh, jako jakýsi dobrý příklad eh, toho, jakým způsobem se dá eh, vlastně rozvíjet podpora z evropských programů. A myslím si, že bychom měli tuto věc jak si propagovat právě proto, aby tento nástroj byl hojněji a častěji využíván. On e, prostě e, není toliko využíván a možná, že vypadá v těch ostatních nástrojích jako taková popelka. E, tolik jedné. A myslím, že ve všech těch příspěvcích jsem zaznamenal, že se i mý kolegové přiklání k tomu, že bychom měli více propagovat Evropu, že by její výsledky, já, já s tím naprosto souhlasím, Eh, jeden z kolegů, nevím, kdy to bylo, řekl, že prostě vidí spoustu Evropy, ale nevidí ty hvězdy. Eh, ono platí staré pravidlo, že úspěch má množství otců a neúspěch má jednu mámu. A eh, na tu Unii se potom svalují prostě veškeré problémy, které, kterým si řeší národní politika své domácí nedokonalosti, své problémy. Já si myslím, že bychom do té propagace toho, co Unie skutečně dělá, eh, měli vložit, eh, nebo tuto propagaci vložit i přímo do toho rozhodování, do těch konkrétních projektů, respektive každý projekt by měl mít teda eh, v rámci tedy, pokud je vybrán, tak i určitou část toho, jak, bude prostě prezent, jak se bude prezentovat, nebo jak bude sdělováno veřejnosti, když jejich peníze vlastně byly použity, ať to je teda peníze německé, britské a jakékoliv jiné, tak jak se to skutečně v tom daném jiném území uplatnilo a aby to i ti občané v tom daném území prostě opravdu reálně viděli a věděli. Protože eh, když už to teda Unie platí díky prostředků eh, národních států, tak si myslím, že by měla i mít právo požadovat tu propagaci Eh, ale i u, u konkrétního každého projektu prostě v daleko prohloubenější fázi, než jenom prostě několik cedulí, o kterých hovořil pan kolega Mikuláš. Ehm, myslím si, že jsou to opravdu dvě dost zásadní věci, které ukazují výsledek britského referenda, že vlastně ty strukturálně třeba i postižené regiony, které čerpají tam ehm, Cornwall, myslím, že to byla zóna oblast velmi čerpají evropskou pomoc, tak hlasovali v drtivé většině pro odchod to myslím, že ukazuje, eh, že ten, eh, ta hloubku toho problému právě eh, jistého odcizení od toho občana. Vy tady máte, já jsem si všiml v programu, zaměření se na občana. S celým tím odstavcem naprosto souhlasím. Myslím si, že prostě to opravdu dotáhnout do těch jednotlivých detailů, kde by se to mělo projevit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Říkala jsem, že toto bude poslední otázka, nicméně pan, eh, pan Nistelrooy chce k tomu ještě něco doplnit, takže prosím. Ne, ne. Já jsem položil otázku týkající se účasti a na seznamu je uvedeno 15. a 16. září. Vy jste to zmiňoval a potom se bude ještě konat Rada pro obecné záležitosti. Pokud je o výsledky a to, čeho chcete dosáhnout, tak to bude oficiální moment, kdy budeme uh, vyvozovat závěry, kde se bude hovořit o budoucnosti kohezní politiky. Pochopil jsem to správně, že tam budeme pozváni a že se budeme moci účastnit? Bude tam také pro nás příležitost eh, k diskuzi? Budeme se také moci uh, k tomu vyjadřovat. Děkuji. Dobře, děkuji. To bylo více než dvě slova, dvě eh, kritická poznámka, nicméně teď eh, má možnost <clears throat> pan eh, zástupce ministra odpovědět. Děkuji, pane poslanče Mikolášiku. Mohu vás ujistit, že se snažíme změnit povědomí, které panuje o našem členství v EU, tak abychom změnili to naše nemilé prvenství v tom smyslu, že jsme měli nejnižší účast našich voličů při volbách do Evropského parlamentu. A mohu vás také ujistit o tom, že se změnila rétorika, že je jiná, než jak byste o tom zde hovořil. A i poslední mediální výstupy, ať již mé, či pana předsedy vlády, zdůrazňují při konkrétních projektech extrémně konkrétní úlohu EU a politiky soudržnosti. My to takto prezentujeme například v hlavním městě při zahájení nového, nového mostu a tramvaje. Také včera při kontrolním dnu pana předsedy vlády na úseku dálnice, který je kontrolován právě z evropských peněz. Ano, je skutečně třeba změnit rétoriku. Já jsem velmi vděčný, paní, vážení poslanci, vážené poslankyně, že máme standardní agendu legislativní a nelegislativní složky, které musíme plnit během předsednictví. Také jsem velmi rád, že jsme se shodli na tom, že je třeba učinit něco navíc a do našeho předsednictví vnést tento nový pohled a totiž vrátit se zpět k podstatě a základům EU a velice otevřeně o nich hovořit. Musím říct si, omlouvám se za ten výraz, ale musíme k mladým lidem hovořit více sexy jazykem, kterému rozumí. Pokud chceme informovat veřejnost o výsledcích, jak o tom hovořil pan poslanec Polčák, o výsledcích jednotlivých projektů, na to již dnes nestačí přesně ty zmíněné tabule, panely někde na začátku obce či města. Musíme použít moderní technologie, sociální sítě, kde ty občané žijí, tráví tam vlastně již větší část svého života a tam musíme prezentovat nejen výsledky konkrétních projektů, ale celou Evropu jako takovou, veškeré to evropské dění. Je pravda, že někdy na národní úrovni v rámci politického boje se Brusel zneužívá a používá se jako něco špatného či dobrého podle toho, jak si to ta či ona politická strana přeje a jak to potřebuje. Když hovoříme o malých obcích, o těch vesničkách, jak o nich hovořila paní poslankyně Smolková, ano, to zaznělo již na samitu regionů. A totiž, že mnohé obce již ani nechtějí žádat o prostředky ze strukturálních fondů, protože je to pro ně, pro ně více komplikované, přináší jim to větší problémky, nejsou předvídatelné výsledky auditu, a to jenom národního, ale i evropského. A který přichází až po národním a často změní výsledek hodnocení národního auditního orgánu. Proto musíme obcím dát možnost maximálního zjednodušení na například paušální výdaje či zjednodušené vykazování a dále je musíme motivovat a podporovat v komunitním plánování. Neboť je třeba si uvědomit, ty prostředky nejsou naše, nejsou ani moje, ani vaše. Jsou to prostředky občanů Evropské unie, které většinou žijí ve městech a v obcích, alespoň většina z nich. A proto města a obce musí nejlépe vědět, na co je třeba ty prostředky využít a jak je využít nejúčelněji a mohou maximalizovat efekty těchto projektů a ne, aby plnili priority, které jim někdo nadiktuje z hora a kterým velice služí mantinely, ve kterých se mohou pohybovat, natolik, že se nakonec nedosáhne těch cílů, kterých se dosáhnout má. Pan poslanec Polčák, ano, to je to komunitní plánování. Místní akční skupiny skutečně podporuje, protože to je nástroj integrace také malých obcí a řešení lokálních problémů, které ne vždy lze identifikovat na lokální či evropské úrovni. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za možnost že jsem mohl vystoupit na vašem výboru. Veškeré termíny během našeho předsednictví vám slouží jako informace. Na mnohé z těchto aktivit budete pozváni jako členové parlamentu a na některé Samozřejmě některé spíše jsou tedy určeny příslušným odborníkům. Já za své police chci říct, že se velice vážím volených zástupcí lidu. Já sám jsem zvoleným poslancem Národního parlamentu, dlouho jsem v ním byl a proto vím, že i že jasné slovo musí mít lidé, kteří mají jasný mandát. A evropští poslanci mají mandát od voličů ve svých zemích. A proto z tohoto pohledu musím říct, že vždy budu ctít Evropský parlament. Vždy budu poslouchat, naslouchat parlamentu a i toto jednání, jako má osobní setkání a jednání s jednotlivými představiteli vašeho výboru, nám umožnili ještě více utvářet a měnit náš pohled na naše priority i díky plodným diskusím, které jsme zde měli, jsou naše priority a plány mnohem konkrétnější, než jak je to uvedeno v oficiálním programu, který jste měli k dispozici. Tedy těším se na spolupráci, těším se na náročných, ale doufám, že velmi plodných šest měsíců naší spolupráce a našeho slovenského předsednictví v Radě Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám. Je velice zdvořilé z vaší strany, že to říkáte o Evropském parlamentu a my si toho ceníme. Já vám děkuji eh, za vaši účast a také za odpovědi, které jste uvedl na všechny otázky. A očekáváme, že, nadcházejícím, že v nadcházejících šesti měsících budeme spolu úzce spolupracovat. Můžete počítat eh, se naší účastí na všech událostech, které budete organizovat během vašeho předsednictví. Takže ještě jednou vám přeji hodně úspěchu a děkuji vám. Ladies and gentlemen, we continue with... Dámy a pánové, budeme pokračovat v dalším bodu eh, na pořadu jednání. Bod 8 se týká studie zadané tematickou sekcí B na téma maximalizace synergií mezi evropskými strukturálními a investičními fondy a dalšími nástroji EU v zájmu dosažení cílu strategie Evropa 2020. Synergie mezi eh, různými evropskými nástroji jsou důležité, proto abychom se vyhli, vyhnuli zbytečnému překrývání a duplicitám a také díky tomu můžeme zvýšit efektivitu a účinnost evropských politik. Výbor Regi si vyžádal tuto studii proto, abychom mohli eh, zjistit, kde je možné vytvořit synergie mezi evropskými strukturálními a investičními fondy na jedné straně a dalšími nástroji jako Horizon 2020, EFSI nebo COSME na straně druhé. Na toto téma už proběhlo několik slyšení, také proběhla diskuze v parlamentu. A dnes bude zajímavé vyslechnout si eh, konečný názor, konečný závěr po té, co experti z eh, Výzkumného centra pro evropské politiky vypracovali tuto studii. Dnes tady máme pana eh, Stefana Kaha, výzkumného pracovníka a my si s velkým zájmem vyslechneme vaši prezentaci, pane Kaha. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Mám se přiblížit? Ne. Takže děkuji vám, děkuji za příležitost, kterou jste mi dali eh, odprezentovat tady eh, tuto strategii o synergii, kterou jsme provedli v posledních asi šesti měsících. Na úvod eh, několik slov k nám. Evropské výzkumné politické centrum je součástí univerzity v Glasgow ve Skotsku. Jsme tým 18 eh, vědců z různých zemí. Teď fungujeme už asi 40 let, zaměřujeme se na regionální politiku, rozvoj a také na stále více na politiku soudržnosti. Když hovoříme o synergiích, tak je důležité pochopit, co tím máme přesně na mysli. Objevuje se tady několik různých termínů, které se podobají, ale zároveň jsou odlišné. Nechceme hovořit o koherentnosti, protože koherentnost spíše znamená, že politiky a programy jsou eh, konzistentní z logického hlediska. My chceme jít nad rámec toho a eh, máme na mysli spíše koordinaci sdílení informací o zdrojích a tak dále, ale ještě dále, ještě e, máme také na mysli komplementaritu, to, že 1 plus 1 je 2 a potom následuje další uh, úroveň synergie, kde 1 plus 1 znamená více než 2. To musíme mít na paměti, uh, když si teď budeme procházet následující slajdy. Informace, které získáváme, uh, strukturujeme následovně. Chápeme to ve čtyřech různých dimenzích. Základem je eh, regulatorní nastavení, což by mělo být harmonizováno. Potom další fáze je řízení, nějaké integrované řízení. Dále budeme potřebovat strategické plánování, které bude sladěno a potom, eh, což je důležité, potřebujeme implementaci, se kterou souvisí také podávání zpráv a hodnocení, což všechno musí být eh, koordinováno. Tyto čtyři dimenze, jak uvidíte, představují strukturu naší studie a i strukturu této prezentace. Toto možná eh, budete lépe vidět na materiálech, které jste dostali. Je tam vidět, čím jsme se zabývali. Na jedné straně jsme se zabývali za, eh, aspekty sdíleného řízení, to znamená fondy ESI, ISI, pardon, ESI, je jich celkem pět, a srovnávali jsme to s nástroji, které jsou řízeny přímo. Empirická část byla strukturována do dvou částí. Jednak hovoříme o různých aktérech na úrovni EU a potom v další fázi jsme přistoupili k jednání konkrétně s občany členských států. Pokud jde o referenční body a o první fázi, v rámci které se zapojila komise a další aktéři, jsme si zvolili celkem šest nástrojů nebo rámců. A na základě toho jsme potom vytvořili sedm e, případových studií sedm případových studií, v rámci nich jsme se dívali na to, k čemu dochází v členských státech. Tam, kde jsme si říkali, že je co zkoumat. Podívali jsme se na čtyři konkrétní nástroje, dívali jsme se na to, zda to eh, souvisí s financováním a potom jsme se podívali také na dva strategické rámce nebo struktury, které umožňují kombinovat eh, nebo ideálně dosahovat synergii mezi oběma stránkami oběma aspekty. Konkrétně jsme chtěli jít nad rámec strukturálních fondů a politiky soudržnosti a chtěli jsme tam eh, začlenit také rozvoj venkova, Evropské inovativní eh, partnerství i zemědělství a tak dále. To bylo ehm, součástí jednoho z těch strategických rámců. Dále jsme chtěli zajistit, abychom se zaměřili eh, ze zeměpisného hlediska na celou EU. Měli jsme omezené prostředky i čas, takže jsme nemohli samozřejmě zohlednit všechny země, ale snažili jsme se to nějak eh, rozdělit mezi všechny členské státy, nové země, centrální, eh, okrajové, velké, malé a tak dále. Prostě jsme se snažili těch sedm případů spravedlivě rozdělit v rámci EU. Nejprve se musíme podívat ovšem zpět na období 2007 až 2013. V tomto období jsme se zaměřili zvláště na vymezení nástrojů a postupně se potom e, přicházelo k aktivnímu usilování o synergie. V té době jsme se zaměřovali hlavně na to, abychom se vyhnuli duplicitě, překrývání a také jsme chtěli zajistit, že jsou plněny všechny předpisy. Podle nás zajišťování synergie bylo nevyvážené v té době. Bylo to nevyváženost tematického hlediska, že eh, politiky RTDI byly upřednostňovány, eh, kombinovány s kohezním fondem, ale také z, z územního hlediska to bylo nevyváženo. V těch zemích nebo členských, členských státech nebo regionech existovala malá skupina uh, identifikovatelných příjemců a tam potom bylo jednodušší dosahovat synergii. Ještě v období 2007 až 2013 jsme se zajímali právě o čtyři dimenze, regulační nastavení, řízení, strategický rámec a implementaci. Regulační rámec je základem pro toto všechno. To ovšem představovalo významnou překážku pro synergie. Existovaly různé oddělené režimy, které představovaly komplexnost a nejistotu. Výsledkem potom bylo to, že aktéři se zaměřovali pouze na eh, splnění předpisu a ne na synergie. Pokud je, pokud je o zprávu a řízení, tak ta byla rozdrobená mm, mezi různými nástroje fondy. Teď jsou to ty fondy EZI, předtím se nazývaly strukturální. Ovšem některé iniciativy eh, takzvaného měkkého postupu, měkkého řízení se začaly postupně eh, objevovat. Fragmentace eh, přetrvávala ovšem i nadále. To jsem vyjadřoval v tom předchozím grafu. Na jedné straně byly ty přímo řízené, na druhé straně fondy, kde je řízení sdílené. Potom průřezové strategie, eh, nejdůležitější je Lisabonská strategie a Evropa 2020, to jsou takové zastřešující strategie pro synergie, nicméně existují tam různé nekonsistentnosti stále ještě a nedostatky, zvláště pokud je o územní zaměření. Fondy ESI, eh, to bylo problémem tedy fondu ESI, eh, sektorální i teritoriální mm, nezacílenost. Příklady synergií přímo v terénu. Příkladem bylo fázované postupné nebo doplňkové financování a rozšiřování kapacit, zvláště v rámci RVE, ERVF nebo FP7. Bylo to ovšem takové izolované eh, aktivity a chyběl systematický přístup. Teď přistoupíme k období 2014 až 2020. Regulační rámec je základem a reformy se samozřejmě věnují synergiím, i když některé výzvy před námi stále ještě zůstávají. Významné regulační výhody, které nám umožnili eh, zajišťovat synergie, je nařízení komise Společný strategický rámec a součástí toho je také možnost kumulovat granty, eh, zhromažďovat nebo využívat různých eh, nástrojů do jisté míry. Potom máme také modely, nákladové modely, které byly sladěny je možnost používat jednorázové částky nebo paušály a tak dále. A také máme tu agendu zjednodušení, simplifikace. Ovšem, v rámci těchto reform existují také jisté nedostatky a ty jsou celkem jasné. Navzdory eh, pokrokům i nadále všechny fondy a nástroje mají eh, specifická, specifickou úpravu, které nejsou vždy koherentní eh, s těmi ostatními. Dále dalším problémem jsou předpisy ohledně státní podpory, to už jsem zmiňoval, a představují také překážku pro zajištění synergii. Dále synergie komplikují už tak eh, dost komplexní regulační prostředí, takže tam budeme muset eh, to vyřešit v rámci té naší snahy o zjednodušení. Regulační rámec je důležitý, nebo regulační kontext je důležitý z toho důvodu, že jakékoliv úspěchy nebo neúspěchy v této uh, oblasti ovlivňují všechno ostatní, všechny ostatní oblasti. Ovlivňuje to, to řízení, strategický rámec a uh, v důsledku také implementaci. Pokud jde o zprávu či řízení, tam jsou změny pouze omezené a pokud k nějakým došlo, tak byly spuštěny pouze eh, regulačními potřebami. Existují ovšem iniciativy na úrovni EU i na úrovni členských států. Máme například vysokou, eh, skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení, o tom se už hovořilo, potom máme řadu pracovních skupin a for eh, horizontálních v rámci různých DG. A kromě toho existují také iniciativy řízené EU na podporu členských států, například EEN nebo eh, ta inteligentní platforma. Dále existují iniciativy na úrovni členských států, například španělská eh, skupina nebo španělská síť a i další, které se snaží zajišťovat synergie tam, kde je to možné. Výzvy, které stojí v této oblasti zprávy řízení, jsou poměrně eh, významné. Model sdíleného řízení ESIF je už tak komplikovaný, a když k tomu dodáme ještě snahu o synergie, tak to začíná být velmi náročné. Evropské nástroje jsou i nadále rozdělené podle témata činností, a to také na úrovni EU. Například eh, ta fragmentace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími je jasná a zatím se to vše soustředí pouze na přípravnou fázi programu, ne eh, na implementaci. V členských státech se postupuje podle takového přístupu sila, navzdory tomu, to znamená eh, horizontálně, nav, napříč různými politikami. Když rovnáme předchozí období se současným, tak můžeme konstatovat, že došlo k posílení eh, strategického sladění, což je klíčový pokrok. Máme silný rámec pro synergie, byly eh, zavedeny nové aspekty, například do politiky soudržnosti, tematická koncentrace, podmínky a zvláště ta regionální inoviční, inovativní strategie kdy jsou stanoveny mnohé podmínky předem ex ante. Díky tomu se podařilo spojit eh, různé aktéry z různých oblastí. Potom programová fáze je velmi důležité období, kde je nutné usilovat o synergie. Je možné totiž do toho zapojit eh, různé aktéry z jiných oblastí. Už v té fázi vytváření projektu je možné vytvářet společné strategie a programy, například iniciativa SMI, do které jsou zapojeny eh, různé oblasti, různé fondy. A nakonec jsou zde zapojeny také priority a opatření pokrývající eh, různé evropské nástroje. Některé nedostatky v této fázi by ovšem mohly eh, mít negativní dopad na, prv, na zajišťování synergií v budoucnu. Partnerské dohody. Vyžaduje se tam kapitola o koordinaci a o tom, jak je možné dosáhnout synergii. Je ovšem důležité poznamenat, že se to týká koordinace zvláště. A bylo by dobré podívat se na různé úrovně spolupráce a koordinace. Potom další věc. Strategie, které bylo nutné vytvořit, eh, abychom splnili podmínky ex ante, se často zdají eh, být takový, pod takovou činností, Mm, kdy se snažíme do jedné krabičky, do jednoho místa zhromážit celou řadu různých věcí. Potom k čemu dochází v terénu implementace. Existují určité iniciativy, které jsou sice kvalitní, ale nepředstavují obecný postup. Jedna z věcí, která existovala už v minulém období 2016, eh, při, zatím je příliš brzy na to, abych eh, s konečnou platností konstatoval eh, nějaké závěry. Musím se na to dívat z různých perspektiv. Jednak perspektiva ESIF, kdy se dívám z perspektivy ESIF na jiné nástroje EU a potom opačně z perspektivy eh, e, evropských nástrojů na ESIF. Pokud je o tu první oblast, můžeme společně eh, vytvářet návrhy, můžeme například vytvořit koordinované kritéria pro výběr, eh, společné zhromažďování údajů, monitorování a hodnocení. To můžeme dělat společně. A když se na to podíváme z té druhé stránky, tak je možné aktivně spolupracovat eh, s orgány v rámci ESIF je možné například propojit webové stránky, poskytovat informace o dalších možnostech financování. Je možné organizovat společné workshopy, um, pracovní plány, specifikace pro zadávání zakázek a tak dále. To všechno je možné dělat společně s aktéry v členských státech. Stále eh, ta situace je stále ale ještě neúplná. Jak už jsem říkal, problém se synergiemi eh, nastává zvláště během programování a ne přímo během implementace. Potom ten přístup sila v členských státech je stále ještě rozšířený a navíc jednotlivá odvětví a členské státy mají různé kapacity, různé schopnosti, což také brání dosahování synergii obecně. Závisí to vždy samozřejmě na zkušenosti a administrativní kapacitě jednotlivých členských států. Teď stručně tři příklady. Na jedné straně řízení, potom strategická dimenze a implementace. V Německu existuje pracovní skupina na více úrovních, která se zabývá synergiemi, jsou tam zapojeny spolkové země, ale potom také národní úroveň. A například se ta skupina zabývá tím, že vypracovává praktické nástroje typu eh, pravidelná aktualizace týkající se inteligentní specializace. Tam byl zapojen také Horizont 2020 a fondy ERSI. Dále, další příklad je z Rumunska, to bylo docela zajímavé. Rumunsko se zapojilo do eh, provádění iniciativy EIP Agri, a byla tam vytvořena zvláštní pracovní skupina už ve fázi eh, vypracovávání toho dokumentu. Snažila se zjistit, kde se financování z Horizontu 2020 a rozvoje venkova doplňuje a kde je možné vytvořit synergie. Potom v České republice jsme vytvořili společnou iniciativu, která umožnila skonzumovat, eh, pardon, skombinovat ERDF eh, a další eh, fondy Propojili jsme se tedy eh, s dalšími zástupci z jiných členských států, z České republiky a dalších zemí. A na závěr ještě několik doporučení. Budou se zase řídit eh, to stejnou strukturou, kterou jsem vysvětlil na začátku, čtyři dimenze. Pokud je o regulační kontext, je důležité harmonizovat právní úpravu, nejenom pokud je o státní podporu, ale všude tam, kde existují různé úrovně eh, požadavků, Potom další věc se týká podávání zpráv. Je to věc, kterou jsme slyšeli už několikrát. Mezi aktéry není známo, co se děje, k čemu dochází na druhé straně eh, té stejné politiky. Dále je důležité posílit právní úpravu společného financování Teď je dost eh, těžké kombinovat financování. Pouze je to možné u horizontu 2020, ale pouze do omezené míry, takže musíme vytvořit společná pravidla a definice za tímto účelem. Pokud je o zprávu, je důležité posílit koordinaci mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, to jsme také zaznamenali, když jsme s nimi jednali. Ty informace, které jsme dostali od jednoho DG, nebyly vždy úplně v souladu s tím, co jsme slyšeli od jiného DG, takže bylo by asi dobré toto vyřešit a také se podívat na Ehm, takzvaný systém mírného jemného řízení. Není možné tady vnucovat ehm, závaznou strukturu, ale postupovat tady spíše na základě takových podmínek a podnětů. Pobídek a podnětů. Dále, strategický rámec. Musíme být konzistentnější při popisu eh, synergií ve strategických dokumentech. Musí to jít nad rámec té koordinace, jak už jsem vysvětloval, a částečných dohad. Musíme chápat synergie tak, jak jsem to vysvětloval, a zjistit, zjistit eh, jak jich eh, dosáhnout. Máme na jedné straně partnerské dohody, které jsou velice podrobné a stanovují jasný postup, zatímco jiné obsahují pouze několik vět a to je vše. Dále, strategie musí jasným způsobem vysvětlit, jak budou v praxi um, ty synergie vytvářeny. Zmiňované kapitoly se zaměřovaly zvláště na pracovní skupiny a výměnu informací, ale chyběly tam nějaké praktické aspekty. A nakonec implementace. Bude dobré v budoucnu vytvářet společné pracovní programy a společné výzvy k předkládání žádostí, alespoň do té míry, do jaké to bude možné. Potom by mělo probíhat také monitorování a hodnocení, tak abychom se z toho mohli co nejlépe poučit. Příjemci nejsou vždy nutně eh, obeznámeni s tím, jaké přínosy ze synergii plynou. Z toho důvodu bychom měli šířit informace na toto téma, potom zase eh, kapacity, další věc, rozšiřování kapacit, protože úspěch veškerého vyvinutého úsilí vždy závisí na tom, co je ve skutečnosti provedeno potom v terénu, v konkrétním členském státě. Dále bychom měli využívat všech formálních struktur, jakož i neformálních struktur a možností a kontaktu mezi aktéry, zaznamenáváme, že některé činnosti byly spuštěny úplně náhodou. Z toho důvodu, že někdo eh, začal něco dělat a potom se seznámil s někým, kdo dělal něco podobného. A to je právě takový eh, praktický příklad synergie. A dále pobídky, incentivizace. Je důležité, abychom e, snížili administrativní zátěž. Ta současná není pro všechny přijatelné, takže bychom se měli zabývat tím, jak eh, administrativní zátěž snížit a pokud eh, by to bylo možné, mohli bychom k tomu věnovat konkrétní rozpočtovou položku. Nebo se snažit zajistit eh, větší pákový efekt. Zaměřit se také na reputaci. A nakonec, jakou úlohu by tady mohl hrát Evropský parlament? Říkali jsme si, že Evropský parlament eh, by se mohl aktivně zapojit do monitorování pokroku, eh, vyvíjení synergií, zvláště v této úvodní fázi, kdy k tomu zatím ještě eh, tolik toho nevíme. Nevíme, k čemu přesně došlo v praxi v letech 2014 až 2020. Také byste se mohli zaměřit na to, co přesně se děje v terénu pokroku se totiž dostahuje často přímo tam a ne na úrovni řízení. A nakonec, když hovoříme o synergiích mezi jednotlivými politickými oblastmi, bylo by asi dobré podívat se na to, zda eh, různé výbory parlamentu by mohly také pracovat na synergiích, snažit se vyměnit například si své názory, zjistit, jaké zkušenosti máte u jednotlivých politik nebo eh, nástrojů, se kterými pracujeme. To je z mé strany vše. Děkuji vám. Thank you. Thank you very, very... Děkuji. Děkuji za tuto velmi zajímavou prezentaci. A děkuji tedy za tuto práci, která byla realizována. Kolegové, máte slovo. Otázky, návrhy. Pan Nilsson má slovo. Tak så mycket. Jag, när Děkuji. Ano, já jsem naslouchal a podíval jsem se ještě na tu prezentaci a jsou tady dvě věci, které mě v této souvislosti napadly. Za prvé, jak bych to řekl, ehm, vypadá to, že je tady špatná koordinace mezi jednotlivými ředitelstvími komise. To je známá pravda. Tady eh, by bylo nutné, aby eh, se vzájemně lépe eh, dohadovali a tady se musí toto zlepšit. A druhá záležitost, ta pramení z mojí vlastní zkušenosti. Já se domnívám, že synergie by měla existovat mezi jednotlivými finančními nástroji Evropské unie. Ale ta úplně nejdůležitější eh, synergie, tak eh, tu eh, můžeme zajistit, když se podíváme na to, jaké investice realizují členské státy, jaké investice regiony a jakým způsobem by bylo možné zde zajistit synergii, protože ono je také důležité, aby například eh, v oblasti cestovního ruchu eh, to plánování samozřejmě probíhá na vnitrostátní úrovni nezávisle na prostředcích Evropské unie. Ale když se dáme touto cestou, může tam vznikat takzvané úzké hrdlo, to znamená, Eh, tady potřebujeme lepší transfer z hlediska centrály a tak dále. A tady ty, ti regionální partneři by mohli převzít část těch investic a mohli by využívat eh, peníze z regionálního fondu Evropské unie. Takže tady existuje důležitá synergie mezi eh, národními a regionálními eh, prostředky a také evropskými prostředky. Takže i tato synergie by byla velmi zajímavá. Paní Vana, máte slovo? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci, za tu excelentní prezentaci této studie. Škoda, že jsme tu studii Mm, probíráme až nyní, protože minulý týden jsme toto téma právě probíhali na plenárce ve Štrasburku a mm, veškerá ta naše práce v souvislosti s rezolucemi by mohla využívat této studie. Je to vynikající studie, děkuji, že jsme ji mohli dneska probrat. Já mám dvě specifické stručné otázky. Ta jedna spočívá v tom, že tady máme multifrom program, to jsou nástroje, které by měly usilovat o synergii, ale velmi těžce jsou přijímány na úrovni státu a regionu. Eh, doufám, že jsem to tedy zaslechla dobře. Mohl byste k tomu zaujmout stanovisko, co se tady může zlepšit, jaké podněty by tady mohly být? A druhá otázka souvisí se stranou 7 vaší prezentace druhý eh, bod. Tam se hovoří o cílech Evropy 2020. A já bych chtěla vědět, zda eh, ty cíle jsou stejné, nebo zda jste dosáhl tady jiných výsledků z hlediska například klimatu, vzdělávání a všech těchto cílů. Zda tady jsou jaksi odlišné výsledky z hlediska synergie. Děkuji. Děkuji. Další otázky? Ne. Takže mi dovolte, abych měla dvě otázky eh, z mojí strany, mým jménem. Takže nejdříve eh, bych eh, chtěla vyjádřit svoje uspokojení z této prezentace, protože Během jednání na plenárním zasedání jsem v jedné minutě 30 vteřinách se snažila vyjádřit to, co jsem eh, měla na srdci. A když hovoříme o synergii, tak je nutné eh, toto vnímat na všech úrovních synergii. Neexistuje jenom synergie mezi programy nebo mezi projekty a výsledky, ale existují také synergie mezi všemi možnými subjekty na všech úrovních. Takže děkuji za váš přístup v této studii. Je důležité si uvědomit, že je to proces, není to něco, co by bylo izolováno a nemůžeme toho dosáhnout pouze na základě jedné rozpravy nebo jedné studie. A teď k otázce. Chtěla bych vědět, zda podle vás jsou tady možnosti nebo iniciativy, které jste například o kterých byste mohla hovořit například jako o příkladech Evropské unie. Jakým způsobem zajistit synergii mezi jednotlivými operačními programy a nástroji z hlediska členských států, které jaksi spravují a mají pod kontrolou tyto nástroje. Ty výsledky, kterých bylo dosaženo až do posud, i když e, jsou v omezeném počtu, bylo by možné tyto výsledky využít pro komunikaci, pro zvýraznění těch pozitivních aspektů a e, pro vypíchnutí těch nástrojů Evropské unie, protože tyto synergie jsou centrem této celé problematiky. Takže nyní máte slovo, abyste mohli odpovědět. Ano, děkuji za vaše otázky. Nejprve k první otázce, která se týká koordinace mezi generálními ředitelstvími komise. Možná to vyznělo trochu e, drsně, nechtěla jsem samozřejmě ukazovat pouze na komisi. Nechceme vlastně ukazovat na nikoho, ale stejně tak důležité je to, k čemu dochází v členských státech. Když se podíváte na tu studii, tak si myslím, že to z toho plyne i z té zprávy. Jedna věc se týká eh, koordinace generálních ředitelství a synergii u nich, ale potom druhá věc je zase to, co se děje v členských státech. A možná, že v členských státech naopak eh, je ten problém ještě větší. Eh, tam ještě horší situace, pokud je o nekomunikaci mezi jednotlivými oblastmi. Takže ano, ta koordinace není ideální, ale v komisi se všemi, kteří jsme jednali, mm, s DG Grow a Move a dalšími, tedy všichni ti, se shodovali na tom, že by měli spolupracovat s těmi ostatními generálními ředitelstvími, byli k tomu ochotní. To je tedy věc, která se podle mne v budoucnu rozhodně zlepší. Pouze jsme říkali, že zatím je situace taková, ale v budoucnu se zlepší. Nejsem si úplně jist, zda jsem pochopil vaši druhou poznámku. Šlo zvláště o kombinování evropských fondů eh, všeho typu s národními prostředky a národními politikami. Plně s tím souhlasím ale jde to trochu nad rámec toho, čím jsme se zabývali. My. K tomu bohužel eh, toho zase tolik nemohu říci. Potom eh, využívání eh, více fondů najednou a křížové financování. Nalezli jsme celou řadu příkladů financování z různých zdrojů nebo kombinací různých zdrojů. Nicméně konkrétním cílem naší studie bylo zaměřit se nad rámec toho, co se děje v rámci fondu ESI a chtěli jsme se podívat i na jiné fondy a jiné politiky. Možná bych odkázal na studii, která byla představena e, asi před rokem. Bohužel to bylo příliš brzy v tom e, programovacím období, takže prakticky nebyly žádné eh, příklady toho, k čemu dochází e, v praxi. Nicméně minulý červen byla předložena strategie o koherentnosti, o různých fondech, jak se využívají a říkali jsme si, že toto možná představuje druhý krok nebo další fázi. Nejprve jsme se zabývali tím, eh, co se děje v eh, tom světě fondu ESI, v té oblasti, a teď jsme přistoupili k další úrovni. Rozhodně by ale bylo zajímavé vyslechnout si aktuální informace nebo pravidelně eh, zjišťovat aktuální informace k tomu, co se děje v této oblasti s těmito fondy. Pokud je o Evropu 2020, tak tam nevím, abych byl upřímný, jak to přesně je, ale je jasné, že když se podíváte na, na ten inteligentní, eh, inkluzivní a udržitelný růst, tak eh, nejvýznamnější je tam ten eh, inteligentní růst. Tam jsme našli nejvíce příkladů kombinace fondu EFSI a Horizon 2020. Potom my jsme se zabývali také Kosmi a EFSI, což je fond, který je poměrně nový, potom také nástrojem Connecting Europe a vždy když jsme na něco přišli, našli nějaké příklady, tak se to vždy týkalo horizontu 2020. A když jsme se ptali proč, tak nám říkali, tam je nejvíce peněz. Nejde pouze o zaměření na uh, horizont, ale také na ERDF na druhé straně, takže tam bylo dost těžké nalézt příklady a plyne to samozřejmě z povahy eh, těch dvou fondů. V ERU, u to bylo mnohem komplikovanější, ale chtěli jsme se zaměřit na obojí, na Horizon 2020 i ERVF a zjistit, jak oba ty fondy mohou eh, pracovat, nebo jak je použít společně obojí. Obecně vám ale odpovídám, jde o ten inteligentní růst hlavně. Dále pozitivní příklady z členských států. Dost těžko eh, se nám hledali. Ve studii to máte v těch rámečcích a jeden z důvodů, který k tomu vedl, je ten, podle mne, že zatím je příliš brzy. Je příliš brzy na to, abychom se zabývali implementací. Je těžké nalézt nějakou pracovní skupinu, která o tom jedná. Eh, zatím implementaci ve skutečnosti ještě nedošlo. Když si podíváte na ty čtyři eh, úrovně řízení, strategické a potom implementace, tak eh, tím se to vysvětluje. Nemáme zatím eh, konkrétně, nenašli jsme žádné konkrétní projekty, pokud nějaké vznikly, tak byly velice dobře zdokumentovány také v jiných eh, zprávách a dokumentech. Příkladem byl Clean Sky, to je věc, která se pravidelně uvádí. To je taková iniciativa, která byla spuštěna v rámci Horizontu 2020 a byli tam zapojeni aktéři, eh, kteří byli financováni z fondů ESI. Asi bude ale ještě trvat nějakou dobu, než seženeme opravdu kvalitní příklady. A často je důležité se zabývat také tím, jak to převést nebo přesunout do dalších kontextů. Někdy jsou ty příklady konkrétně navázány na jeden kontext a dost těžko se eh, to generalizuje. Dnes jsme slyšeli eh, o Velsu. Vels je jeden z příkladů, kde stejná instituce, která je odpovědná za ERDF a také za Horizon 2020, je to jedna instituce, Nevím, jak to v praxi e, funguje, nezabývala, se, se, nezabývala jsem se tím e, případem, ale ti lidé tam sedí ve stejné budově e, v kanceláři vedle sebe, což je podle mne příležitost vyměnit si neformálně názory. Je to tedy osvědčený postup a pokud ano, tak dá se to převést i dále? Děkuji. To je otázka. Díky. Děkuji vám, děkuji za prezentaci a také za diskuzi. A v této fázi bych dnešní zasedání uzavřela. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Takže uvidíme se zítra. A teď bych chtěla poprosit koordinátory, aby ještě zůstali a budeme společně pokračovat zasedáním koordinátorů. Děkuji. Okay.